A nyní se dostáváme k programu zasedání na tento týden. Konference předsedů v souvislosti článku 149 jednacího řádu. Přijatý program vám byl dán k dispozici. Na dnes jsem nedostal žádné žádosti o změnu agendy, tedy programu. Na středu odpoledne jsem Hmm, dostal následující návrh. A sice z koordinace frakce zpráva paní Limáček o, o dohodě o stabilizaci a přidružení a prohlášení místo předsedkyně a vysoké představitelky týkající se hromadného vraštění náboženských menšin budou projednávány v, té, v tomto pořadí nejprve Kosovo. Uh, Eh, potom problematika islamského státu po prohlášení místo předsedkyně a vysoké představitelky k dohodě o přidružení s Gruzí, Moldavou a Ukrajiní, Ukrajinou. To je také na pořadu dne. Máte nějaké námitky? Není tomu tak. V tom případě to takto schváleno. Tím byl tedy schválen pracovní plán. Prosím pěkně, pane Lamberts. Ah, eh, pane předsedo, předtím, než se vyhlásí schválení programu, rád bych učinil následující podmánku. Na konferenci předsedů v minulém týdnu jsme diskutovali otázku, otázce Dánska. Hm, a eh, komise tady přítomná, zdá se, že tady dělá, jako by se nic nestalo. Tato situace vzbuzuje obavy, eh, protože se zahajují opatření v této zemi, která eh, v očích velkého počtu nás znamenají porušení. Promiňte, já nemůžu proti tomu nic dělat. Promiňte, počkejte vteřinku. Dobře, nemám s tím problém. Chcete, abych pokračoval v angličtině? Ne, hovořte francouzštině, protože jinak nebudeme moci ověřit, jestli anglické tlumočení k dispozici. Ano, vždycky můžeme požádat tlumočníky z angličtiny, aby tlumočili jsme angličtiny do korektní angličtiny. Uh, Ah, já si myslím, že teď je to k dispozici, takže prosím, můžete pokračovat. Tedy situace v Dánsku vzbuzuje obavy v tom smyslu, že se začínají zahajovat opatření týkající se schválení pro 20. na 26. ledna. Opatření, která alespoň z pohledu mnoha z nás se zdají být v protikladu s hodnotami Unie. Diskutovali jsme o tom na konferenci předsedů a domluvili jsme, že bychom měli postupovat následující večer. A říkali jsme, že dnes večer, říkám dobře, dnes večer výbor Libe by si mohl vyslechnout představitele dánského státu, který po této schůzi by znamenalo, že se sejdou koordinátoři a rozhodnou, zda ano či ne bude vyhrazena rozprava na plenární zasedání, zda tedy bude nutná nebo ne. My stále ještě nevíme, zda výbor Libe bude mít příležitost hovořit se zástupcem dánského státu, což mělo být dnes večer. Ale pak, když k tomu nedojde, tak se nesejdou ani koordinátoři. Mm, to znamená, mě by se zdalo normální, pane předsedo, eh, kdybychom počítali s tím, že na plenárním zasedání budeme diskutovat o situaci v Dansku, protože my stále ještě nevíme, zda ano či ne. E, komise pro občanské svobody rozhodne ano či ne, abychom diskutovali s představitelem Dánska. Znamená to, zda tento parlament bude mít rozpravu k tomuto tématu, to znamená, kromě zasedání v únoru ale bude to až po rozhodnutí dánské vlády. Se o tom mělo diskutovat to trošku pozdě. Pane předsedo, já chápu velice dobře, že Evropská komise se nemůže vyslovit k ničemu jinému, než k rozhodnutí o právech jednotlivých členských států před tímto parlamentem, ale my jsme partnerem, domnívám se. A proto je třeba, aby k této rozpravě došlo předtím, než dánská vláda a dánský parlament schválí tato opatření. A proto si myslím, že bychom měli diskutovat nejenom na Libe, ale měli bychom eh, počítat s tím, že bychom měli diskutovat na plenárním zasedání. A pakliže dejme tomu, Libe nakonec se skutečně sešlo a koordinátoři si mysleli, že tato rozprava je užitečná. Měli bychom o tom diskutovat také na plenárním zasedání. Myslím si, že je to jasné. Eh, pane Kolego, dnes jsem se dozvěděl, něco o tom, že výbor Libe dnes večer nebude chtít jednat o této záležitosti dnes večer a proto jsem panu předsedovi eh, výboru sdělil svou prozbu, aby zítra, na zítra svolal zasedání výboru Libe a jsem ochoten kdykoliv zítra v průběhu zítřejšího dne udělit výjimečné povolení tak, abych zítra večer mohl mm, učinit, abych mohl dostat sdělení výboru Libe, což by vždycky stačilo stačilo proto, aby v průběhu středy nebo čtvrtka jsme provedli rozpravu na zasedání. Mám cháp, pochopení proto. Eh, Výbor má přeplněný program na dnešek, ale z hlediska usnesení konference předsedů jsem požádal pana Moraise, aby eh, svolal zítra takové zasedání při nejmenším, aby svolal koordinátory. Mohli si dovolit určité upřesnění. Eh, bude to tedy schůze buď koordinátoru nebo celého výboru LIBE za přítomnosti představitele dánského státu? Ano, pan Lamelc, já si myslím, že nemá smysl, mm, mm, mm, jste se setkávali bez zástupce nizozemské vlády. O čem pak chcete diskutovat? Já jsem dnes měl příležitost mluvit s ministerským předsedou eh, Dánska. Telefonoval jsem s ním a poprosil jsem ho, aby vyslal příslušného zástupce. Pan Výba, prosím. Pane předsedo, nejprve bych chtěl eh, důrazně podpořit váš návrh postupu, eh, až budeme zacházet s touto otázkou. Jde o to, abychom v klidu kolegům z Libe dali první možnost to přeskoumat, eh, zkontrolovat. Já bych za svou frakci také vyjádřil rád toto. Jestliže v každém případě, v každém legislativním návrhu, které máme na národní úrovni, budeme volávat takovýto akcionismus a hektiku, jako to udělali v tomto případě zelení, pak eh, asi po, spíše eh, poškodíme evropskou věc a neposloužíme ji, protože tady máme demokraticky zvolený dánský parlament. Je to legislativní postup a oni prostě jenom vyjadřují svůj hlas. A dánské kolegy bychom měli tady respektovat. Oni nejprve musí musí učinit rozhodnutí, eh, jak své azylovou legislativu budou chtít eh, eh, realizovat. A pak tady máme možnost v Evropském parlamentu o těchto otázkách diskutovat. Má frakce prostě řečeno nemá pocit, že tady je nějaká nutnost, naléhavost postupovat v této otázce. Paní Cima? Ano, pane předsedo. Já podporuji takovýto postup, který jste právě navrhl já se i spolehám na to, že zítra eh, k tomu získáme ještě informace. A panu Véplovi bych eh, ráda řekla, že se tady nejedná o precedenční případ nebo o nějakou běžný legislativní postup. Tady jde o to, jestli hodnoty Evropské unie eh, budeme i dále respektovat a k tomu patří takhle eh, základní právo na azyl a, za, a k základnímu právu na azyl nepatří například eh, to zabavovat vlastnictví uprchlíků. Ano, děkuji. Myslím si, že eh, jsme tady zajedno, panu Morese, pane Moresem budeme mluvit dnes večer a eh, zajistím, aby takovéto zasedání se konalo zítra. Dobrá, jsou ještě k pořadu jednání eh, nějaká, nějaké příspěvky? Není tomu tak? Tak bych... Pan Marias, k pořadu jednání? Tak to uděláme později. Dobře, je to jasné. Můžeme přejít k bodu programu ehm, číslo jedna, zpráva pana Langena, ehm, zpráva o eh, soutěž politice eh, konkurence, konkurenční, eh, to udělá pan spra, zpravodaj. Podářská soutěž. Wer übernimmt jetzt?